Milí kolegové, zahájíme opět naši práci. a Začneme, prosím, usaďte se. Prosím, začneme, usaďte se. Zasedání je tímto opět zahájeno. Na pořadu máme nyní volbu předsedkyně komise. Je vám známo, že v Evropské radě bylo rozhodnuto o kandidatuře paní Ursuly von der Leyen. Ona byla tedy navržena na post předsedkyně komise a podle článku 124 odstavec 2 k jednacího řádu našeho parlamentu a také v souladu s článkem 18 odstavec 7 smlouvy o fungování Evropské unie. Nyní parlament bude volit předsedkyně komise potřebuje většinu eh, poslanců, volba je tajná. Pokyny pro volbu předsedkyně komise byly všem rozdány, všichni je mají k dispozici a nyní potřebujeme osm ověřovatelů volby, tak abychom mohli volbu provést. A proto budeme losovat, abychom tyto osoby mohli zvolit a je to David Ivan. Kde je? David Ivan. Přijímáte ano, výbor.